To vše jsou důležitá opatření, která nastavují směr pro eh, lepší eh, zásobování plynem, ale i tak je to jenom první krok eh, ke kompletní energetické unii. Děkuji. Děkuji za, děkuji za tuto zprávu. Tímto končím tuto debatu. Hlasování o zprávě pana Buska se bude konat dnes.